bylo eh, tuto aktivitu, která vlastně dá publicitu teheránské vládě. Děkuji. Děkuji. Určitě vezmeme toto do úvahy. Tyto vaše návrhy budou reflektovány. zápis eh, a dokumenty, které byly přijaty 29. září, byly rozeslány, jsou nějaké námitky, vidím, že nikoliv, takže zápis se považuje za odsouhlasený. E, proszę Państwa, mam informację, szanowni koledzy. Dámy a pánové, mám následující informaci chtěl bych přivítat delegaci libanonského parlamentu. Je to pan Kabany, pan Baci a pan Pakra Dunian. Parlament při... Evropský parlament mm, přičítá eh, velkou důležitost vztahům s Libanonem. Několik členských států se zapojilo do mise FINUL UNIFIL a Libanon je jedna z mála arabských zemí, která i e, přijala e, evropskou pozorovací misi e, pro účely voleb, což je důležité a Evropský parlament vždycky hraje důležitou roli v takovýchto misích. Delegace pro parlament pro vztahy se zem, delegace parlamentu pro vztahy s Mašrkem také je dobrým institucionálním rámcem pro politický dialog mezi našimi parlamenty a proto já eh, na vás apeluji, abychom podpořili tento dialog prostřednictvím pravidelných kontaktů. Já doufám, že vaše včerejší setkání bylo plodné a doufám, že eh, návštěva v Bruselu určitě zlepší vztahy mezi Libanonem a evropskými institucemi. Vítejte v Evropském parlamentu. A další dvě informace. Za prvé, dobrá zpráva a potom jedna taková trochu varovná zpráva z jihu Evropské unie. Vítáme postupnou stabilizaci situace v Libii, ale dělá nám starosti humanitární situace uprchlíků a vysídlených osob. Tunisko nyní se chystá na své první skutečně svobodné země. Já navštívím obě země, Liby i Tunisko, za pár týdnů a bych eh, tam mohl jim sdělit, eh, jaký je názor Evropského parlamentu a ohledně procesu demokratizace a vytvoření svobodného trhu a i ohledně budoucí spolupráce mezi Evropskou unii a Libí a Tuniskem. Násilí v Egyptě musí skončit a e, namísto toho, že by se zhoršovaly tam e, Eh, zhoršovalo se napětí, tak eh, spíše vojenské orgány by měly eh, se stáhnout a měly by spíše chránit náboženské menšiny v zemi. Sýrie a Jemen, tam pořád ještě režimy mm, vystupují velice tvrdě vůči svým občanům a my zde chceme apelovat na evropské země a mezinárodní společenství, aby se postavili brutálním represím a aby podpořili demokratické změny. A nyní zpráva z východu. Eh, litujeme, eh, eh, že mm, ukrajinský soud mm, odsoudil na sedm let odnětí svobody paní Timošenkovou. Máme za to, že to je politicky odůvodněný akt a je to svévolně aplikované právo v této zemi ehm, mm, a je to i něco, co je v rozporu s transparentností soudnictví. Nezávislá justice, nezávislé soudnictví a právní stát jsou nezbytnými předpoklady pro podpis eh, smlouvy o přidružení s Ukrajinou. Proto apelujeme na Ukrajinu, aby respektovala hodnoty a principy, o které se opírají naše eh, vztahy v rámci východního partnerství. Dámy a pánové, Další oznámení. Paní Lena Ek mě informovala, že byla jmenována eh, do švédské vlády a v souladu s článkem 4 odstavce 1 a 4 jednacího řádu parlament bere na vědomí a od 29. září 2011 je její křeslo uvolněno. Také dovolte, abych vás informoval, že písemné prohlášení číslo 27 z roku 2011 o e, uznání palestinského státu Evropskou unii již je bezpředmětné vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal rezoluci 29. Mm, září 2011, která se týká situace v Palestině. A vzhledem k, této, tomuto usnesení zmíněné eh, písemné prohlášení bylo staženo autory. A nyní eh, eh, k našemu programu. Obdrželi jste program, který byl přijat konferencí předsedů 29. září Eh, podle pravidla 137 jednacího řádu a na základě konzultací s politickými skupinami tak eh, mm, jsme se dohodli na následujících změnách. Eh, ve středu 12. září, tedy dnes, za prvé, pokud jde o rozpravu o přípravě Evropské rady, která se má sejít 23. října, byly předloženy nebo budou předloženy návrhy usnesení. Lhouty byly stanoveny následovně návrhy na usnesení. 12 hodin 11. Eh, října v úterý, pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení 10 hodin dopoledne eh, středa 12. října pozměňovací návrhy ke společným eh, návrhům usnesení 11 hodin středa 12. října. A jak vidíte, tyto lhůty již prošly a pokud je o dílčí hlasování split vote 7 eh, hodin večer 12. října, tedy máte eh, čas do 7 hodin večer dnes, abyste mohli požádat o dílčí hlasování. Na tom se dohodly všechny politické skupiny. A za druhé, Rozprava o přistoupení Bulharska a Rumunska k šengenské zóně eh, také budou zahrnovat ústní eh, otázky, které předložili ALDE, GUE, NGL a EFD. Bod 3. Rozsah rozpravy o situaci v Jemenu a v Bahrajnu eh, bude rozšířen a zahrne rovněž Syrii a Egypt.